One minute. Otwieram nasze wyjątkowe posiedzenie komisji. Zahajuji zasedání našeho výboru. Zasedání, které se koná pouze jednou za pět let. Všechny vás tu vítám. A zejména eh, bych rád eh, vřele přivítal eh, pana Hogana, Vítám vás jménem všech poslanců eh, výboru Agri, kteří se tu dnes sešli. Vaše přítomnost eh, je pro tento výbor velice důležitým momentem a doufáme, eh, že je začátkem plodné spolupráce, která přispěje k obraně a rozvoji silného a udržitelného evropského zemědělství. Ještě jednou tedy všechny vítám. Vítám naše hosty. Vítám zástupce Evropské komise, včetně pana Plevy z DG Agri. Vítám také členy tohoto výboru. Nyní bych eh, stručně pronesl několik slov o našem kandidátovi. Eh, poté co absolvoval eh, obor eh, pedagogiky na univerzitě, řídil rodinnou farmu, poté založil svou vlastní společnost, která se zabývala pojištěním a obchodem s nemovitostmi a téhož, bylo to v roce 1983 a téhož roku byl zvolen do městského zastupitelstva v Kilkenny. A od té doby sbírá bohaté politické zkušenosti v různých funkcích. Nejprve pracoval na místní úrovni, poté byl senátorem a od roku 1987 je poslancem. Kromě toho je, tak, je také ministrem pro životní prostředí eh, a eh, místní samozprávu od roku 2011 do 2014. Rád bych vám připomněl, že podle našich pravidel pro schvalování nových komisařů, tak jak jsou stanoveny v příloze 16 jednacího řádu, parlament hodnotí designovaného komisaře na základě obecných schopností, na základě jejich vztahu k evropským hodnotám a osobní nezávislosti. Hodnotíme také jeho znalost příslušného jeho budoucího portfolia, a také komunikační schopnosti. Chtěl bych také připomenout, že ještě před slyšením pan Hogan poskytl písemné odpovědi na otázky, které jsme mu zaslali v dotazníku. Tyto písemné odpovědi vám byly eh, zaslány ve všech jazycích. Pokud jde o strukturu dnešní debaty, e, mám tu několik informací. E, pan designovaný komisař e, k nám nejprve promluví, má na to vyhrazeno 15 minut a na konci dnešní schůze bude mít dalších pět minut na závěrečné prohlášení. Po úvodním prohlášení eh, nastane čas na 45 otázek od poslanců. Debata bude probíhat eh, podle principu eh, otázka-odpověď. A na každý takovýto blok budou tři minuty. Jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. chtěl bych zdůraznit, že je nesmírně důležité, abyste dodržovali časové limity tak, abychom mohli pracovat efektivně. Proto na vás apeluji i na kandidáta, abyste sledovali časomíru a dodržovali časové limity. Bude se povolovat vteřinová tolerance poslancům a vteřinová tolerance panu kandidátovi. A po těch pěti, respektive deseti vteřinách, bude mikrofon vypnut. Deset vteřin eh, před koncem každého řečnického limitu se na obrazovce objeví hvězdička u časomíry. Eh, tato striktní pravidla jsou nutná k tomu, abychom zajistili, že všichni dostanou možnost promluvit, než zasedání skončí. Připomínám také, že je k dispozici tlumočení do 24 jazyků, eh, včetně irštiny. Všichni řečníci proto mohou eh, hovořit svou mateřštinou. Prosím ale mějte na paměti, že vaše příspěvky budou tlumočeny, takže prosím nemluvte příliš rychle. Naše zasedání se vysílá živě na webové stránce Evropského parlamentu a eh, tam též bude také k dispozici eh, videozáznam. Můžete nás také sledovat na Twitteru. Nyní se tedy přesuňme k vlastnímu tématu naší schůze. A tedy, jak jsem už předem nastínil, předám nyní slovo panu dezignovanému komisaři Hoganovi. Máte maximálně 15 minut na svůj úvodní projev, máte slovo.